Good afternoon, colleagues. Um, Dobré odpoledne, kolegové. Milí poslanci, poslankyně, dámy a pánové, jsem velice rád, že vás mohu přivítat na tomto slyšení na téma základních práv v Maďarsku. Toto slyšení je webstreamováno a veškerá vystoupení budou zaznamenávána. Bylo rozhodnuto, že na během št- eh, schůze v listopadu minulého roku, že se uskuteční toto slyšení na téma základních práv v Maďarsku a dnes našel ten den. 16. ledna 2017 byro autorizovalo organizaci tohoto slyšení a dopisem ze 24. ledna předseda Tajány mě o tom rozhodnutí informoval. Rád bych zdůraznil, že koordinátor, koordinátoři výboru Libé schválili seznam řekní, řečníků a pořad jednání tohoto slyšení písemnou procedurou 1. února 2017. Tedy Toto slyšení bylo schváleno koordinátory. ale jsem si jist, že máme politicky vyvážené složení řečníků na tomto slyšení. Předám slovo řečníkům každému na 10, 12, 10 minut a prosím řečníky, aby vzali na vědomí, že 10 minut je přesná doba, nikoli zhruba. Takže může se stát, uvidíte, kolik času vám ještě zbývá tady na těch malých obrazovečkách před sebou. Po 10 minutách je, tak říkajíc, konec, bez ohledu na to, co jste stihli nebo nestihli říct. To platí pro všechny řečníky budeme tedy féroví a bezprostředně po tomto slyšení máme na programu hlasování, to znamená, že nikomu nemohu nic přidat, takže prosím, eh, nežádejte mě ani o to, musel bych vám to odmítnout. Nepokus, nechci být nezdvořilý, ale jenom vám chci vysvětlit, jak to bude dnes probíhat. Chcete-li hovořit méně než 10 minut, samozřejmě můžete. 10 minut by mělo být víc než dostatečné v těchto případech. Dále bych chtěl ujistit, že chtěl zajistit, aby měli poslanci dost času se ptát. Ty otázky budou mít čas maximálně 1,5 minuty, kdyby něco, tak možná dvě minuty, ale je důležité, abychom mohli na ty otázky i odpovídat, takže prosím dodržujte tento limit. Mám tady dlouhý seznam přihlášených takže ještě jednou na ten čas upozorňuji. Toto slyšení skončí po dvou hodinách, které máme k dispozici s ohledem na to hlasování, to nemůžeme protáhnout. Takže bych bezprostředně eh, přestoupil k tomu, kdo bude dnes hovořit. Začneme prvním řečníkem doktor Tročány, Pokud vím, tak máte všechny informace ve svých podkladech, takže nebudu řečníky představovat. Není to neúcta, ale jejich životopisy si můžete přečíst. Takže pan doktor Trošány jako první, buďte vítán a prosím, abyste k nám teď pohovořil. Máte na to o nich slíbených svých 10 minut. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych nejprve poděkoval za pozvání. Cílem je, abych vás informoval o situaci v Maďarsku. Jsem rád, že jsme se sešli tady v tomto sále v budově pomenované po Janošu Antalovi, který se hrál velice důležitou eh, roli. My jsme nedávno vzpomínali dne v obětí komunismu. Dnes máme štěstí, že se nacházíme v demokratické společnosti, kde můžeme svobodně diskutovat a svobodně se přijít. To je ostatně žádoucí věc. Pan premiér mě požádal, abych eh, tu vystoupil. Je to pro mě velká čest, že mohu hovořit za Maďarsko. Když jsem byl velvyslanec v Paříži v letech 2010 až 2014, tak jsem sledoval diskuse související s eh, ústavními změnami u nás a chci upozornit na to, že už eh, tenkrát se hovořilo o schvalování ústavy a eh, listiny základních práv a svobod, vyjadřovala se k tomu Rada Evropy a další organizace. To ukazuje, že maďarská vláda stále vede jasný dialog v důsledku tohoto konstruktivního postupu se nám podařilo všechny otázky, které položila Evropská komise i Rada, zodpovědět. Evropa je teď ve fázi velké nejistoty. V posledních letech jsme měli spoustu krizí, krize eurozóny, řecké zadlužení, terorismus, Brexit a jenom abych zmínil některé z těchto krizí. Proto je na místě očekávat změny. Klasické, klasické klasické strany tedy hledají jasnou odpověď na tyto výzvy a chtěl bych poukázat na to, že naše odpovědnost je opravdu velká. Je třeba poukázat na to, že občanská společnost hraje důležitou roli v dialogu mezi uh, vládami, společností a nevládními organizacemi, ale mělo by se rozlišovat, jaká je role jednotlivých aktérů s ohledem na to, že každý má jinou legitimitu. Třeba je mimo diskuzi, že vlády vzešli a dostali se k moci v důsledku svobodných voleb a rovných voleb. Proto tedy, dámy a pánové, bych se pak rád věnoval konkrétním otázkám. Uprchlická krize je bez pochyby jedna z největších výzev této doby v Maďarsku. Nám se, eh, my jsme konfrontováni se situací, že jsme na vnější šengenské hranici Schengenský prostor a vstup do šengenského prostoru byl pro nás velice důležitou věcí. Tím pádem došlo k odbourání vnitřních kontrol uvnitř šengenského prostoru a je, je teď ta situace taková, že eh, se to týká základních svobod. My svou odpovědnost eh, bereme velice vážně a snažíme se bránit vnější šengenskou hranici. Je to naše povinnost. V roce 2015 jsme za to byli kritizováni, když teď můžeme říct, že společná politika Evropská unie teď, Evropské unie teď souvisí s ochranou vnější hranice EU. Jsme pišní na to, že se nám podařilo tady přispět i k výměně názorů na toto téma. A v této souvislosti bych se ještě rád věnoval tomu, co řekl Thomas de Maizière, německý ministr vnitra, který v jednom dopise napsal, že v boji proti ilegálnímu přistěhovalectví a pašování lidí je Evropská unie nucena navazovat úzké vztahy se zeměmi původu a zeměmi tranzitu s podporou mezinárodních institucí a dalších. Myslím, že i toto ukazuje, že i ministři vnitra Evropské unie dnes po mém soudu uznávají a nahlížejí, jak důležité je bojovat proti ilegální migraci a proti pašování lidí. Další výzva tkví v tom, abychom měli jasné pojmy související s touto krizí. Můžeme konstatovat, že eh, někteří eh, pod tím pojmem chápou ekonomické uprchlíky, což eh, no, ovšem pak znamená, že jsou cíle naprosto rozlišné. Také není jasné, jaké země jsou bezpečné země původu. Některé členské státy mají různá kritéria. Třeba Turecko pro některé je bezpečnou zemí, pro některé není. A proto si Evropané kladou otázku, proč tolik lidí přichází do šengenského prostoru po té, co prošli tolika bezpečnými zeměmi a chtějí podat svou žádost jenom v několika málo evropských zemích, mimo jiné v Německu. Na tu otázku je třeba hledat odpověď a, a maďarská vláda se vždycky inspirovala evropskou politikou s cílem chránit vlastní populaci, eh, chránit i ostatní členské státy a dodržovat platné procedury, včetně respektování evropských předpisů, ale nejenom maďarská vláda, ale všechny státy a evropské instituce um, chtějí dosáhnout stejných cílů. Proto bych chtěl upozornit na to, že jsem se účastnil Evropské rady ministrů spravedlnosti a v podstatě neexistuje konference, kde by se nehovořilo o otázkách radikalizace, terorismu a tak dále. To tež se týká i setkání ministrů vnitra, kde se také hovoří o ochraně šengenských hranic. To je permanentní téma. Dámy a pánové, ještě jednou bych rád upřel vaši pozornost na jedno z porušování základních práv v členských státech, v jednom členském státě, který se stal členem v roce 2004. Mnohé státy nedávno přijaly zákony, které Troch se týkají e, práva na usazení podle článku 16. Vysílání pracovníků je stěžováno diskriminačními zákony. Spoustu ekonomických subjektů přiznalo, že mají problémy. My litujeme toho, že tady není, nemáme žádné jasné stanovisko evropských institucí, co se týká tohoto porušování základních práv. Chtěl bych říct, že to souvisí i s rolí občanské společnosti jsme rádi, že jejich zástupci jsou tady také. Rádi s nimi spolupracujeme, ale musíme mít možnost si navzájem představovat své myšlenky. Nemůžeme vycházet z jednoho jediného dogmatu. Těšíme se na dialog eh, na úrovni různých pracovních skupin, na úrovni eh, ministrů spravedlnosti. Je mi avšak trochu líto, že některé organizace většinou se na něčem takovém ani nepodílí, ale maďarská vláda to vnímá jako důležitou věc, ale není-li to možné v Maďarsku, v Budapešti jsme ochotní ho vést v Bruselu chtěl bych představit své kolegy kteří jsou odborníky na uprchlické otázky. Kristian Kečmar je státní tajemník pro evropské záležitosti na Ministerstvu spravedlnosti. Pane předsedo, 8 minut 16 vteřin mi stačilo a děkuji vám za pozornost. Uh, děkuji. Zřejmě jsem měl zmínit, že vás tady doprovíze, doprovází pan náměstek Kečmar eh, a také generální ředitelka pro azyl. Nyní tady promluví pan Mikloš Santo, ředitel Centra pro základní práva. Takže prosím, máte slovo na 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám nejprve poděkoval za pozvání. A já, já se pokusím dodržet vyhrazený čas. Rád bych v tuto chvíli řekl pár slov o takzvané maďarské situaci a o demokracii, ovšem ne pouze ve vztahu k Maďarsku, ale o demokracii obecně. Nejprve mi dovolte, abych naprosto jasně konstatoval, že přes všechny vnitrostátní i mezinárodní opravy eh, a obavy demokracie v Maďarsku dobře funguje. Eh, základ demokracie, to znamená ústava, byla přijata v roce 2011 v souladu s demokratickými standardy máme parlament, který byl zvolen legitimním demokratickým způsobem. Samozřejmě, že na druhé straně je tomu tak, že jsou tu uh, různé uh, odlišné modely de- demokracie. Uh, obecná definice demokracie znamená právní stát a vnitrostátní nebo národní státy by se tedy neměly Eh, opírat pouze o vágní definice. My tedy potřebujeme fungující ústavní soud. V rámci Evropské unie jsou nicméně eh, státy, kde ústavní soud neexistuje, například ve Švédsku nebo eh, v Nizozemsku. Tam jsou tedy veřejní žalobci v Maďarsku. Ehm, Tady máme orgán, který byl zvolen parlamentem. Ve Francii je to tak, že orgán orgán žalobce funguje za řízení a kontroly vlády. Eh, byť tedy není jednotná úplná definice demokracie, jsou tu čtyři prvky, které platí ve všech členských státech a které můžeme definovat jako společné evropské hodnoty. To znamená eh, svobodné volby, rozdělení moci. Eh, a to všechno je tedy v Maďarsku garantováno. Každé čtyři nebo pět let se tedy konají volby do eh, místních regionálních orgánů do Evropského parlamentu. Parlament funguje nezávisle eh, a i vláda funguje nezávisle. To znamená, že eh, oproti dřívější maďarské ústavě je tedy fungování maďarského státu založena na rozdělení moci. V rámci stávajících, stávajícího rámce, to znamená v rámci rozdělení moci, eh, jsou tu tedy různé technické mechanismy nebo eh, řešení, které tedy umožní eh, praktické uplatnění rozdělení moci a to samozřejmě odpovídá národní identitě, národnímu charakteru charakteru. Jak je tedy konstatováno ve smlouvě o Evropské unii, EU by měla tedy respektovat identitu členských států, pokud jde o jejich politické ústavní e, záležitosti. Právě proto se domnívám, že pokud hovoříme o demokracii, tak v podstatě hovoříme o různých chápáních suverenity, ale ne o demokracii jako takové. Není e, to tedy právní diskuze o základních právech, ale Jde o střed různých názorů a ideologií o národní suverenitě a o tom, jak by tedy měly být v jednotlivých členských státech sdíleny kompetence. Rád bych na tomto místě zdůraznil, že Evropská unie sama o sobě není státem. Není to evropský demos a proto tedy Evropská Eh, Evropská unie nemá takovou suverenitu jako eh, jednotlivé členské státy. Eh, už jsem hovořil o tom, že Maďarsko vykonává pouze některé z kompetencí, které vyplývají z její suverenity. Eh, dané tedy ústavou a dalšími zákony. Samozřejmě, že tu jsou různé koncepty, které se týkají samotné suverenity, jak je potřeba ji interpretovat a restrukturalizovat. Na jedné straně je tu tedy koncept eh, Eh, supranacionální a to znamená, že by tedy Evropská unie měla převzít více kompetencí a nebo dokonce získat suverenitu na úkor členských států. Měla by například mít možnost interpretovat vágní ustanovení eh, v rámci vnitrostátního práva členských států. Eh, toto paradigma se opírá o multikulturalismus a politickou korektnost a Snížilo by to pravomoce stávajících členských států. Jiný koncept e, volá potom, aby Evropská unie byla pouze nástrojem a nebyla vlastním cílem. To znamená, že pouze členské státy samotné by mohly vykonávat svoji suverenitu a mohly by tedy vytvářet právní prostředí, které by odpovídalo jejich ústavní identitě. To se týká tedy e, ústavního soudu, veřejného žalobce a dodržování základních lidských práv. Vím, že je na snadě, že jsme pouze na začátku eh, dalekosáhlých změn, které se budou týkat samotného paradigmatu demokracie, významu právního státu, základních práv a suverenity. Je také na snadě, že politická a právní bitva mezi těmi, kteří eh, tedy se snaží o dobrá řešení eh, ve eh, zájmu všech a těch, kteří se snaží to tedy zastávat pouze národní zájmy, to se netýká pouze Maďarska, ale celé Evropy a celého západního státu. E, to znamená, že se domnívám, že před sebou máme velmi zajímavé období. Děkuji. Děkuji a nyní si poslechneme pana Todora Gardose, eh, který eh, pracuje v eh, Amnesty International, je tam výzkumným pracovníkem. Dobrý den, dámy a pánové, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení kolegové. Je opravdu skvělé, že jste dnes mohu být. Na začátku musím říci, že Amnesty International je velmi znepokojeno situací lidských práv v Maďarsku. Na, v minulém roce jsme upozornili na nedostatky v několika oblastech, které jsou důležité důležité pro naplňování základních eh, práv a svobod eh, bez diskriminace. Vyslovili jsme se proti zákonům, nově přijatým zákonům a také nové ústavě, která omezuje používání některých lidských práv. A pak jsou zde zákony, které vyžadují uh, Eh, většinu bez debaty. Jsou to tři věci, o kterých bych dnes rád pohovořil. Nejdříve tedy ta závažnost. Společně s dalšími mezinárodními experty jsme upozornili na to, že je zde ta regresivní definice rodiny a diskriminace eh, homosexuálních eh, vztahů. Hovoříme také o reformách eh, ústavního soudu a soudnictví. Vládní strany ovšem eh, vedly opačnou kampaň, eh, ještě přísnější zákony, které se týkaly potratu a tak dále. A kromě toho ještě zneužili uprchlíků k tomu, aby ještě více komplikovali situaci a znesnadňovali život těm, kteří se tam nakonec dostali. Eh, vláda jasně ukázala, že nemá zájem o konstruktivní rozpravu s občanskou společností. V minulých letech vláda ukázala, že je netolerantní vůči ženám, LGBT, Romům a tak dále. A nechrání je v okamžiku, kdy potřebují větší ochranu. Tento parlament eh, provedl vyšetření, vyšetřování v celé řadě oblastí a sledoval, zda Maďarsko je v souladu s hodnotami EU, organizoval také slyšení. Maďarsko je vděčno Evropskému parlamentu za tyto kroky a apeluje na Evropský parlament i na členské státy, aby pokračovali v těchto akcích. Ti, kteří jsou už teď marginalizovaní, jsou ještě více ohroženi kvůli nové ústavě, která snižuje jejich ochranu a kvůli tomu, že vláda převzala důležité instituce. Je to opravdu krizová situace. V minulém týdnu vláda a Fides vystoupili, řekli, že Amnesty International je organizace špionů a začaly nás zastrašovat. Další zastrašování ještě očekáváme. Druhá zpráva je, že ta situace opravdu naléhavá. Uprchlíci jsou eh, zadržováni na maďarských hranických. Já jsem dostal minulý týden eh, fotografické důkazy o tom, že jsou lidé deportováni zpět. Ti, kteří utíkají z domova jako oběti násilí si zaslouží náš soucit. Ovšem vláda říká, že je nutno vrátit uprchlíky do jejich zemí. Je to z jejich strany nulový závazek. Vláda Maďarska má možnost pomoci uprchlíkům, ovšem nedělá to. Nebylo vedeno ani nezávislé vyšetřování, pokud jde o násilí a tedy zneužívání, o kterých se hovořilo. Spousta uprchlíků je teď zablokováno v Srbsku, protože Maďarsko k tomu přistupuje cynicky a to vede ke skutečnému utrpení na hranicích. Nedávný návrh ministerstva vnitra to ještě zhorší. Záměr vlády je zajistit, aby pro žadatele o azyl bylo Maďarsko vnímáno jako nejhorší možnost. Tím pádem je ten společný mechanismus eh, v podstatě nemožný. Maďarsko neplní své povinnosti, dále se izoluje a vylučuje se ze všech eh, forem spolupráce, včetně dublinského mechanismu. Vláda tvrdí, že uprchlíci jsou kriminálníci a hrozba pro bezpečnost Maďarska. Hovoří také o vztahu mezi uprchlíky a šířením terorismu v Evropě. Vydali spoustu peněz na billboardy, na kampaň a také na referendum. Tyto peníze nevy, přinesly žádnou větší ochranu. Naopak zhoršilo se celkové ovzduší a ve společnosti se zvyšuje nepřátelství vůči cizincům. To je tedy velmi znepokojivé. Navíc se zde kriminalizují určité akty, které vycházejí z příliš široké definice terorismu. My jako organizace jsme velmi znepokojeni touto tendencí. V Maďarsku lidé, kteří nemají nic společného s terorismem, mohou být z terorismu obviněni. Například jeden Syřan byl v listopadu 2016 odsouzen k deseti letům vězení. On byl součástí velké skupiny úprchlíků, která pronikla do Maďarska den poté, co Maďarsko uzavřelo své hranice. Ahmed se prý dopustil teroristického činu, když použil megafon, aby policie informovala uprchlíky na hranicích a hodil na ně tři předměty. Ve skutečnosti je Ahmed eh, člověk rodinného typu, který z Turecka nebo přes Turecko uprchnul eh, na Kypr a hledá útočiště v Evropě. Dalších deset lidí, kteří mu pomáhali, byli odsouzeni za to, že nelegálně překročili maďarské hranice a byli odsouzeni ke tří letům odnětí svobody. My se snažíme společně s veřejnou, s občanskou společností, aby byl propuštěn a mohl se co nejrychleji vrátit ke své rodině. Ahmed není terorista, je to člověk, který byl ve špatnou dobu na špatném místě a snažil se upozornit na to, že uprchlíci jsou neprávem označováni za hrozbu pro Maďarsko. Vláda se snažila ukázat, že měl napojení na teroristické organizace. Tato tvrzení se však nikdy nepotvrdila, spočívala pouze na policejním svědectví. Je to skutečné zneužití definice terorismu v ústavě Maďarska. Použití megafonu a házení kamerou nemůže být kvalifikováno jako teroristický čin. My budeme i nadále volat potom, aby obvinění z terorismu byla stažena vůči Ahmedovi. Evropský parlament také nadále klade otázky v této oblasti. Ve světle článku 47 Evropské listiny základních práv by se to mělo prošetřit. Vláda se nezaměřuje pouze na migranty a uprchlíky, ale také na Maďary. Evropský soud pro lidská práva odsoudil Maďarsko za porušování práva na soukromí. Nicméně ten zákon, který byl takto napaden, nedále platí. Vláda tvrdí, že je třeba exekutivě přidělit větší pravomoci, aby mohla kontrolovat eh, hrozby. To by vedlo k omezení svobody projevu a také eh, svobody pohybu. Vláda může vyhlásit eh, mimořádnou situaci po dobu 15 dní, může pozastavit zákony, může využít armádu a také použít palné zbraně. může uplatnit specifická opatření, aby se předcházelo terorismu. Zatím jsme ještě neměli takovouto situaci, ovšem může se stát, že to nastane a potom eh, vláda vyhlásí stav nouze. Různé, společ, různé části společnosti v Maďarsku jsou eh, vnímány jako ohrožení. Třeba obhájce lidských práv nebo migranti a uprchlíci, které vláda vnímá jako nežádoucí. Třetí věc. My žádáme Evropský parlament, aby apeloval na komisi, aby uh, plánovala další kroky, včetně návštěvy Maďarska. Maďarsko musí zůstat vysoko na agentě, protože pouze stavět ploty to není dostačující. Je to moc málo a moc pozdě. Situace v Maďarsku vyžaduje spuštění článku 37, protože to skutečné porušení lidských práv. Nečinnost komise je skutečně nebezpečná a v tomto světle Evropský parlament musí vytvořit kritickou masu, aby se začala uplatňovat smlouva. Děkuji a naším dalším řečníkem je Vania Kaprancela. To je výkonný ředitel, výkonná ředitelka Helsinského výboru. Vážený pane předsedo, děkuji, že jste mi udělali slovo, dámy a pánové. Je pro mě ctí, že tady mohu hovořit. Ráda bych hovořila o svobodě slova a informací. Charta základních práv a svobod zaručuje eh, v evropském právu svobodu slova a také to hovoří o pluralitě médií, kterou je třeba respektovat. Nejprve chci hovořit o svobodě médií. Můžeme definovat dvě základní tendence v této oblasti. Jedna z toho je restrukturalizace mediálního trhu a manipulace s cílem. Cílem je většinou, jsou většinou mediální podniky a nikoliv jednotlivé listy. To je charakterizováno tím eh, charakterizovanou mimo jiné think tankem médií. Dochází k restrukturalizaci mediálního trhu a v roce 2004 po, obec, po všeobecných volbách bylo konstatováno, že pouze čtyři eh, zdroje mohou být považovány za nezávislé. Největší mezinárodní pozornost se týkala novin Nepsabačák v roce 2016. V roce 2015 televizní kanál TV2 byl koupen eh, lidmi, kteří jsou blízcí vládě. Vidíme tedy, že eh, jsou tady obchodníci vládě naklonění. V roce 2015 Nepšavačák byl listem, který existoval už 60 let, byly zastaveny ty noviny a není možné je dále kupovat. To bylo eh, posléze prohlášeno za nelegální krok, i když noviny už nevycházejí, důvody byly udány jako ekonomické, ale přesto se dobře prodávaly a Hovoří se o tom, že i další tisková média jsou prodávána lidem navázaným na politiky. Co se týká druhé tendence, chtěla bych zdůraznit to, co řeklo parlamentní schromáždění Rady Evropy které vyzvalo, aby, byla stát, aby byly státní dotace rozdělovány spravedlivým způsobem vidíme, že státní reklama se rozděluje nerovnoměrným způsobem a to deformuje mediální trh. Vidíme, že zpravodajství je nevyvážené. Například mnozí nemohli navštívit uprchlické tábory během krize v roce 2015. Někteří novináři byli vykázáni třeba z parlamentu Stále se tady objevují pokusy omezovat novinářské práce, i když dlužno říct, že některé zákazy byly zrušeny. Dále se chci věnovat otázce aktivního občanství v Maďarsku vůbec. Jedná se tady o přístup k veřejným datům, k informacím místních orgánů, které by mohly poukazovat třeba na zneužívání jejich moci. Často jsou lidé, kteří se tomu snaží věnovat vystavování urážkám všeho druhu. Kritika není možná. Většina lidí je, je zastrašována, když by třeba chtěla poukázat na korupci, protože je eh, tady ta hrozba, že budou muset platit velké kompenzace. Nadále je možné, že investigativní novináři budou trestně stíháni. Změna tiskového zákona v roce 2015 všechno ještě stížila. Přístup k veřejným údajům se stížil. Žádat o údaje je teď velice složité a nemůže se z toho vyvozovat nějaká základní další informace. Je samozřejmě velice složité zpracovat tu žádost. Není možno podat žádost anonymně. V roce 2016 to všechno pokračovalo tím, že státem vlastněné eh, instituce už nemusí zveřejňovat údaje. To znamená, že se stále zmenšuje prostor pro svobodné informace. Obranci lidských práv eh, navštívili zemi v roce 2016 na počátku roku a brzo budou výsledky. Víme, že jsou tady jisté obavy týkající se eh, stavu základních práv v Maďarsku. Spravodaj říká, že situace je těžká, vzbuzuje obavy. Stigmatizace začala v roce 2013 a dostala se na vyšší úroveň v roce 2016, kdy poslanec Silárny, místopředseda Fidesu, oznámil, že požádal Výbor pro národní bezpečnost a služby, aby proskoumali organizace, které spolupracují se Sorosovou sítí. Došlo k identifikaci 22 takových organizací, a pak se řeklo, že ty organizace veřejně porušují maďarské a evropské právo. Žádná další zpráva nenásledovala a pak bylo konstatováno, že dochází k porušování základních práv. Potenciální objekty sledování v případě proti Maďarsku si nárokovala svá práva na soukromí a je třeba, aby byla zavedena nezávislá kontrolní opatření. Dále eh, postupuje proces stigmatizace nezávislých občanských organizací, protože byla podána žádost pro rok 2017. Tady se chystají změny v zákonu o občanských organizacích, a máme dokument, který se týká Národního antikorupčního programu z roku 2015. Konstatovali jsme, že aby bylo možno transparentně sledovat nevládní organizace, a aby bylo možno předkládat doklady, je třeba založit internetové stránky zveřejňující zveřejňující údaje. Doteďka nebyl předložen žádný legislativní návrh, stále se objevují nové a nové myšlenky, které předkládají různí vládní úředníci. Myšlenka kolísá mezi prostou stigmatizací nevládních organizací a mezi tím, jak jsou zveřejňovány informace v našich zprávách včetně vysokých úřed, vládních úředníků, včetně pana premiéra, slýcháme různé útoky. Ty jsou trojího druhu, že nevládní organizace jsou financovány ze zahraničí, nikdo je nezvolil a za třetí mají netransparentní zdroje dárců, od dárců. Dále tyto organizace jsou údajně často spojeny s kruhy, které ovlivňují imigraci. Větší míra transparentnost nevládních organizací by neměla být zavádějící. Je tady velká, velká snaha stigmatizovat a nebo se dokonce zbavit těchto organizací. Nemecilát, místo předseda vládnoucí strády, řekl, že ten, kdo je spojen se Sorošem, by měl být vymeten ze země. Možná takové věci znáte třeba z Ruska. Ti kdo, eh, se, ti, kdo brání lidská práva, vědí, že jsou stále stigmatizováni, vědí, jaký je ten efekt plameného jazyka, který používají vládní zástupci kampaň, kterou slyšíme, to, co slyšíme o návrzích, jsou velice problematické z tohoto pohledu evropských hodnot. Svoboda slova je jenom jedna z nich. Dále se to týká třeba financování. Financování bude definováno, protože kapitál má přece volný pohyb i přes hranice. Minulý týden byla zveřejněna v médiích zpráva, že parlamentní skupina vládní strany Fides hovořila o těch organizacích, které jsou placeny Sorošovou nadací, Helsinskou organizací a tak dále, spadají pod, ten, pod ty organizace financované ze zahraničí. Jde o to, aby nová kategorie registru organizací podporovaných ze zahraničí byla sestavována tak, aby bylo možno sledovat tyto zdroje. Děkuji a posledním řečníkem, respektive poslední řečnicí je paní Marta Pardávy, spolupředsedající Maďarského Helsinského výboru. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, pane ministře, je mi ctí, že s vámi dnes mohu být, že tu mohu hovořit. Jsem spolupředsedající Maďarského helsinského výboru, což je nevládní organizace, která sídlí v Maďarsku a která se snaží o ochranu eh, uprchlíků, dodržování základních práv a právního státu. Já ve svém příspěvku doplním kolegu, kolegy a budu se věnovat uh, situaci uh, eh, v ochraně uprchlíků v Maďarsku, která je velmi nezne, znepokojivá. Samozřejmě, že stát má právo chránit své hranice, ale zároveň je jeho povinností, aby za, dodržoval lidská práva. V tomto kontextu je to hlavně tak, že eh, státy musí zacházet s lidmi eh, lidským, s humánním způsobem, musí jim eh, poskytnout přístup k dobře fungujícímu azylového, azylovému systému. My v Evropě zažíváme v, snahu dát do rovnováhy ochranu hranic a azylové řízení a není to vůbec jednoduché. Nicméně, pokud jde o migraci a Maďarsko, tak vytváření této rovnováhy eh, se nedaří. A eh, úplně ta snaha o vytvoření rovnováhy byla opuštěna eh, v létě roku 2015, protože od srpna roku 2015 maďarská vláda přijala celou řadu drastických opatření, která v podstatě ochranu prchlíků v Maďarsku zničila. Důsledkem těchto opatření bylo to, že lidem se nedostává mezinárodní ochrany a nemají eh, možnost k eh, přístupu k asilovému řízení v Maďarsku. Většinou se tato opatření skládají nebo opírají o to, že ti, kteří přijdou do Maďarska ze Srbska nebo z jiných sousedních eh, zemí na jihu, nemohou podat o, žádost o azyl, protože eh, přicházejí z bezpečné třetí země. A proto tedy vůbec nejsou zkoumány důvody, proč Syřané, Iráčané a Afgánci museli ze své země uprchnout. Kromě toho byla pře, eh, přijata další upatření, která hovoří o tom, že eh, tito uprchlíci tedy nemají možnost žádného eh, azylového postupu. Hranice jsou uzavřeny, je tu osnatý drát. Migranti, kteří překoži, překročili hranici, jsou kriminalizováni a Eh, jsou tedy trestně stíháni, přičemž to řízení není vedeno řádně. Nejsou tu zároveň dostatečné podmínky pro přijetí těchto eh, migrantů. Mnoho velkých táborů bylo uzavřeno a maďarská vláda se uchýlila k tomu, že se snaží nabízet dočasná, eh, dočasné způsoby ubytování, jako například Eh, stany, které jsou v průběhu zimního období eh, naprosto nevhodné a nebo nabízí ubytování v kontejnerech. Na jižních hranicích by tedy lidé měli předkládat žádosti o azyl řádným způsobem. Nicméně ve skutečnosti je tomu tak, že Maďaři pustí pouze 25 osob týdně, tak aby požádali o Ma- v Maďarsku o azyl a tím v podstatě znemožňují vstup do země. V roce 2016 vláda rozhodla o tom, že přijme další právní opatření, tak aby tedy zmírnila eh, vlnu, prchlickou vlnu, která vstupuje do Maďarska. Eh, znemožnila možnost ho znemožnila eh, požádat o azyl. Eh, lidé, kteří jsou zadrženi v Maďarsku eh, v určitém pásmu, hraničním pásmu, jsou vráceni za hranici. To znamená, že tito uprchlíci byli vraceni do Srbska a neměli možnost požádat o mezinárodní ochranu. Potom se tedy potom museli se trvat na srbském území eh, v nevhodných podmínkách. Eh, v Srbsku tímto způsobem v tuto chvíli přebíhá, přebývá více než 7 tisíc lidí. Mezi červencem a prosincem loňského roku eh, bylo, byl vstup do Maďarska znemožněn 19 eh, tisícům lidí. Tyto migranti nebyli oficiálně registrováni a nebylo jim ani předáno oficiální rozhodnutí. To znamená, že v podstatě nebyl zahájen žádný právní eh, postup. Je na snadě, že jsou s ním zpěty i určité bezpečnostní podmínky nebo problémy, pokud eh, tito lidé nejsou nějak registrováni. Tato právní opatření eh, jsou odůvodněna tím, eh, nebo podle našeho názoru zneužívají stávající ustanovení evropského práva. Evropská komise proto zahájila postup pro porušení postupu, který zatím probíhá nevládní organizace v oblasti lidských práv eh, od této doby dostávali informace o tom, že dochází k porušování základních a lidských práv a že tedy se s migranty a žadateli o azyl nenakládá řádným způsobem. Eh, Vysoký komisař OSN pro lidská práva také vyjádřil velké obavy, pokud jde o zneužití eh, těchto postupů a i Frontex se této situaci velmi intenzivně věnuje. Nicméně maďarské orgány doposud neuprokázaly žádnou ochotu v tom smyslu, že by tedy zahájili velmi eh, komplexní vyšetřování mm, těchto eh, postupů na hranicích. V našich zprávách e, jsou tedy zaznamenány takovéto případy porušování lidských práv. Maďarská vláda předložila návrh zákona, který by měl být e, schválen parlamentem. Ten zákon by v podstatě umožňoval, aby byl zadržen jakýkoliv e, migrant, eh, který se bude nacházet v Maďarsku, který nebude mít právní statut, eh, bude, takovýto člověk bude vrácen do Srbska nezávisle na tom, kde tedy do Maďarska vstoupil a kde se v tuto chvíli v Maďarsku nachází. Tato ustanovení by tedy eh, vyplývala z toho, že v září roku 2015 byl vyhlášen krizový stav a ten krizový stav byl prodloužen do září tohoto roku. A podobná opatření by mohla platit i v jiných případných krizových stavech, které budou eh, v budoucnosti vyhlášeny. To znamená, že maďarské orgány by měly mít možnost zadržet kohokoliv, kdo se bude na maďarském území nacházet, včetně rodin, eh, nedoprovázených dětí eh, starších 14 let. Všichni, všechny tyto osoby budou zadržovány v přechodných zónách a nebudou mít možnost požádat o azyl v souladu s evropskou legislativou a nebudou, možno, nebudou mít možnost se proti tomu odvolat. Zároveň bude na základě tohoto zákona možné, aby eh, orgány v Maďarsku vrátili eh, tyto migranty na srbskou hranici, a to odkudkoliv z Maďarska. Pokud tento zákon bude schválen, tak jediný způsob, jak by takovýto lidé mohli požádat o ochranu, by eh, bylo to, že by se tady dostali do těch takzvaných transitních eh, zón, pokud tam budou vpuštěni. Nicméně v tuto chvíli je to tak, že maďarské orgány umožňují vstup pouze 25 osobám za týden, to znamená, že je pouze těžké odhadnout, kolik lidí by mohlo eh, takovéto, takového povoleného vstupu do Maďarska využít. Transitní zóny by spočívaly v tom, že eh, by tedy maďarský stát nabízel ubytování v kontejnerech. Lidé z těchto eh, detenčních cen, eh, lidé mm, i z dalších zařízení, z dalších táborů by se tady dostávali do těchto detenčních center. A Lidé by tady byli zadržováni, což úplně odporuje evropské legislativě v oblasti azylu. Ten, tento systém se totiž opírá o tom, že svoboda dané osoby může být omezována pouze v odůvodněných případech. Týká se to všech eh, s jedinou výjimkou eh, nedoprovázených dětí mezi 14. a 18. rokem. A já si myslím, že to tedy nepochybně není ku prospěchu věci. Domníváme se, že dopadem, tohoto, dopadem této legislativy eh, by mohlo být to, že by tedy ostatní členské státy nevracely tyto eh, uprchlíky do Maďarska v důsledku eh, nebo na základě dublinského eh, systému. To znamená, že my žádáme komisaře Avramopulose, aby se tady podíval na tento návrh zákona, aby ho proskoumal a aby přijal okamžité kroky, tak aby bylo zajištěno, že Maďarsko tedy bude eh, v souladu, nebo že maďarská legislativa bude v souladu se s lidskými právy. Děkuji, děkuji všem řečníkům. Vzhledem k citlivosti a závažnosti tohoto tématu tohoto slyšení bych rád zajistil to, že každý, kdo bude chtít, bude eh, mít možnost eh, promluvit. Ale aby mohli promluvit skutečně všichni, budete mít k dispozici pouze minutu a půl. Říkám to proto, že na, na závěr musíme vyhradit minimálně 30 minut na to, aby eh, odpověděli naši hosté. Eh, zároveň chci dát prostor všem politickým skupinám, to znamená, že nejprve eh, dám možnost požádat o slovo koordinátorům a tam, kde tedy nebude přítomen koordinátor, může pohovořit někdo jiný z této politické skupiny. Přihlásil se, přihlásilo se 15 nebo 16 řečníků. Eh, to znamená, že všichni ti, kteří, jsou přihlási, při, kteří se přihlásili, jsou v tuto chvíli na seznamu. Pa, paní Veržia, chcete hovořit ano nebo ne? Ano? Dobře, takže jste na seznamu. Eh, nejprve EPP paní Mecola a pan Nadi. Můžete prosím dát jasně najevo, jestli chcete hovořit? Ne, nemyslím vás, pane Nadi. Myslím tu osobu, která je za vámi. Nevím. Chcete hovořit? Není mi to jasné. Dobře. Nikdo jiný se nehlásí, to znamená, že vy budete poslední na seznamu. Uh, ano, já vím, pane, ne, že vy jste tady zástupující koordinátor, nebo paní Metzula. Kdo bude hovořit jako první? Takže paní Spinola Zagula. Dobře, prosím. Děkuji. Já mám otázky na ministra spravedlnosti a chci se zeptat, eh, jaká opatření přijala maďarská vláda nebo hodlá přijmout s těmi přeplněnými vězeními a jaká opatření vláda přijala, aby zajistila, že když eh, komise bude měřit eh, tu tabulku, hodnotící tabulku pro justici, že to bude skutečně vycházet eh, ze situace v terénu a potom, jak to vypadá se současnými pravomocemi ústavního dvora. Vy jako bývalý soudce nám k tomu můžete poskytnout více informací, než slyšíme v médiích. Děkuji také za stručnost paní Sipl za SD. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve jsem si provedla ještě další šetření, když řečníci hovořili, protože jsem chtěla slyšet od pana Santo všechna ta slova o demokracii a právním státu. Ta internetová stránka, ta obsahuje jen dvě jména, vaše jméno a další, pokud je o to středisko pro základní svobody. A všechny ty věci byly podepsány jen střediskem pro základní svobody, takže to není opravdu uh, moc transparentní. Můžete nám říci, kolik lidí tedy pracuje v tom středisku a kolik píše ty články. Také jsem byla trošku překvapena, že pan Trošány hovořil o tom, že všechny vlády byly voleny. Samozřejmě to nikdo nikdy neříkal nic jiného, tak proč to znovu tady opakujete? Ale pokud jste zvolen, bez ohledu na většiny, tak musíte respektovat různé politické postoje, různé politické skupiny a také názory nevládních organizací a občanů. A v demokracii musíte zajistit, aby všechny tyto různé postoje a argumenty byly vyslyšeny, takže svoboda médií a svoboda projevu je velmi zásadní a je to ještě důležitější v demokracii, aby tedy média měla tu možnost a povinnost být velmi kritická. Poslední bod, azylové řízení. Říkáte, že mnozí uprchlíci by raději přišli do Evropy, než aby zůstali v jiné bezpečné zemi. Jste se vědom faktu, že většina uprchlíků nesměřuje do Evropské unie. Chcete chránit, to je pravda, ale zároveň těmto lidem, kteří klepou na vrata a říkají, že potřebují pomoc a těm neotevřete a neposkytnete jim pomoc. To je proti ženevské úmluvě. Vy vysíláte následující sdělení. Můžete jít kam chcete, ale nechoďte do Evropy, hlavně ne do Maďarska, které je také proti ženevské úmluvě. A poslední věc. Já opravdu nevím, že tento nebo doufám, že ten nový zákon o věznění žadatelů o azyl nevstoupí v platnost. Kolegové, prosím, jen dvě minuty, bylo by to nefér vůči ostatním. Za EKR pan Jurek, prosím. Děkuji. Mě překvapila prohlášení pana Gardoše. protože on hovořil o administrativních nástrojích, ale potom eh, také o výpovědích, o reakcech lidí, kteří reprezentují vládu a na druhé straně občanskou společnost. A takovéto názory musí být námi respektovány a chráněny, a ne atakovány. Mám zde pár konkrétních otázek, především pro představitele Amnesty International. Souhlasíte s tím, že komunismus v Maďarsku či v jiných zemích byl nejen systémem politického útlaku, ale také systémem diskriminace, která degradovala celé společenské skupiny, které byly prohlášeny za nepřátele. Souhlasíte v souvislosti s tím, s tvrzením, že společenské kruhy, které jsou eh, v minulosti nebo byly v minulosti spojovány s komunismem po ukončení toho vnějšího komunistického vlivu využili své pravomoci nebo své nahromaděné moci nebo svého nahromaděného majetku, aby se obrátili proti těm skupinám, které byly ostře diskriminovány za období komunistické vlády. Souhlasíte s tím, že povinností každé vlády, která usiluje o dobro společnosti, je práce na emancipaci těch skupin, které byly diskriminovány a které si po získání formální svobody museli vybojovat svá práva. A další věc, já nevím, jestli jsem vám dobře rozuměl, ale um, vy prohlašujete potrat za lidské právo, to jsem úplně dobře nepochopil. Děkuji. Ano, já už vidím, jak to tady bude vypadat. Začali jsme já nehovořím o obsahu, já tady hovořím o čase. Každý zde bude hovořit dva a půl, dvě a půl minuty a tím pádem si nevyslechneme nic eh, od eh, řečníků, protože tím se dostaneme do období po páté hodině, kdy máme hlasovat. Takže buď se držte minutu a půl, anebo prostě se nám to nepodaří. Takže já to opravdu zkrátím na minutu a půl a budu opravdu přísný, všichni ostatní koordinátoři musí dodržet minutu a půl. Za GUE paní Spinelli, prosím. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se. Já ráda bych poukázala na to, že máme nového koordinátora Natalie Grisbeck, takže až bude řada na Alde, tak jí dejte slovo to se omlouvám, protože celé to napětí mě tady vedlo k této chybě. Natali, blahopřeji k tomu, že jste se stala novou koordinátorkou ALDE, tak to už bylo 30 vteřin. Omlouvám se, omlouvám se za tuto chybu. Děkuji, pane předsedo, to je skutečně uvedení do funkce Děkuji. V tom krátkém čase, který je mi vymezen, bych měla jistě spoustu otázek, ale kolegové se už zmínili o podstatě problému, takže se jen k jednomu bodu. My jsme minulý týden ve Štrasburku přijali novou směrnici o boji proti terorismu, abychom harmonizovali trestní rámec na evropské úrovni ve všech členských státech v oblasti boje proti terorismu. Potom, co zde říkal zástupce Amnesty International, pokud jde o případ Ahmeda Aše, o kterém hovořil, že i maďarské úřady podezřívají z terorismu pouze proto, že použil megafon. Mě by zajímalo, co si o tom myslí maďarské úřady, abyste mi tedy odpověděli, pokud jde o slučitelnost usnesení, která byla přijata. Pokud jde o tu směrnici, tak tam se hovoří o definici, o nutnosti proporcionality a samozřejmě dodržení základních práv. Nemůžeme mít obojí, to znamená být v Evropě a zároveň se rozhodnout, že v Evropě nebudeme, pokud jde o nějaká horší nebo komplikovanější rozhodnutí, která se týkají nás všech. Děkuji ještě jednou, blahopřeji a omlouvám se za tu chybu. A teď zaguje paní Spinelli. Já, pane předsedo, bych vás poprosila, abyste dal slovo paní Verža, protože je stínovou zpravodajkou. Já budu mluvit později. Paní Verža, Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se za to, že jsem přišla pozdě. Ráda bych eh, zdůraznila hlavně ten způsob, jak se v Maďarsku nakládá s migranty. A také bych byla ráda, kdybychom se vrátili ke globální situaci a připomněli, že lidé, kteří byli v tomto zmiňovaném procesu obvinění jsou hlavně Syřané. Dvě z těchto osob eh, jsou eh, osoby, které jsou handicapovány po syrském konfliktu. Jejich situace je velmi dramatická. Ahmed Až a Hamen H. ti byli nejvíce postiženi, nebo tedy nejpřísněji odsouzeni a hlavní důvod jejich odsouzení byl ten, že měli u sebe megafony, což je opravdu poněkud podivný způsob eh, nebo důvod, proč někoho obvinit z terorismu. Tak eh, bych chtěla, aby nám maďarská vláda vysvětlila tento fakt. Víme, že Ahmed Až byl velmi diskriminován v průběhu tohoto procesu a byl obviněn z terorismu. V podstatě jen proto, že je muslim, to je pro někoho zcela nepřijatelná věc. Hájí se zde svoboda vyznání, ale je zde dvojí svoboda vyznání, abych tak řekla. Další věc. Chtěla bych, aby nám maďarská vláda vysvětlila, proč v rámci tohoto procesu odmítla mediaci HCR a zároveň by mě také zajímalo, zda příslušníci třetích zemí zase s nimi zachází se všemi stejně, především zda ti, kteří přicházejí z východu, zda se s nimi zachází stejně jako s těmi, kteří přicházejí z jihu, především ze Srbska. Zdá se mi, že ne, když se podíváme na čísla, pokud jde o příchody na maďarské území. Děkuji paní Sargentini za zelené. Sorry, chair. <laughs> Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Mé otázky směřují na pana ministra spravedlnosti. Pane ministře, pochopila jsem to tak, že je tady celý balíček pozměňovacích návrhů, které se týkají uprchlíků a zprávy hranic a bude se to probírat kolem 7. března, možná i dřív. Jak to chápu, tak ta procedura žádosti o azyl o azyl má být procedura, která se odehrává na hranicích, tak už to teď je. Je to tak, že normální azidová, azylová procedura se v Maďarsku už nikdy nebude odehrávat a všechno to bude jenom na hranicích? Dále se chci zeptat, jak vidíte budoucnost těch pozměňovacích návrhů? Jasně jsou v rozporu s evropským aký. Řekl jste, že očekáváte různice kolem názoru Evropské komisy a tak dále. Když vidíte, že když to předvídáte, tak eh, můžete eh, říct, jak to dále hodláte řešit. A poslední věc, místo občanské společnosti v demokracii je velice důležité. Nevládní organizace jsou restringovány různým způsobem a mě by zajímalo, zda jsou další plány na to, jak omezit prostor pro občanskou společnost. Děkuji. Paní Gál. Děkuji. předsedo, já mám několik otázek. Především ti, kteří mohou sledovat naše debaty přímo v maďarštině, tak si jasně uvědomí, že je zde spousta věcí, které nejsou úplně tak pravda nebo jsou špatně interpretovány. Slyšeli jsme také vystoupení zástupců nevládních organizací. Já chci vyjasnit jednu věc. Jsem velmi zaskočena tím, co zde uh, říkal zástupce Amnesty International. Chtěl by využít tlak eh, proti rozsudku soudu. A to je přece jen trochu překvapivé od eh, nevládní organizace. Víte, že když byl Ahmed až zatčen, že měl několik pasů, kde byla šengenská víza, měl eh, firmu, na Kypru, je majitelem eh, pěti vozidel a několika lodí na Kypru. Takže každý si klade otázku, co hledá na srbsko-maďarské hranici s megafonem a s kameny v rukou. Zraněno bylo 20 policistů, pět eh, z nich eh, vážně. Tím se v podstatě spochybňuje celá činnost Amnesty International. Žádná země neodsoudí člověka z terorismu jen tak. teď, když se podíváme na to, jak se zavírají noviny, tak eh, to jsou noviny, které nejsou úplně ekonomicky průchodné. Děkuji, já mám také otázku v maďarštině. Mám tři otázky na ministra a pokud nedostanu konkrétní odpovědi, tak eh, bych opravdu rád teď slyšel, že když eh, tady není problém s uprchlíky, jak říká vláda, tak proč je nutno umistovat kontejnery, proč je třeba zavírat migranty do kontejnerů a přijímat různá opatření. Druhá otázka. Jak se vyjadříte ke zprávě, že tato změna se bude týkat také mladých, eh, nebo tedy mladších 14 let, eh, že nebudou součástí toho procesu nebo postupu, který se vztahuje na děti, ale že budou procházet stejným řízením jako dospělí. A proč se maďarská vláda rozčiluje, když nevládní organizace vysloví svůj názor a snaží se ovlivnit společnost? Není to podstata demokracie, aby se každý mohl vyjádřit a potom voliči rozhodnou. Proč si myslíte, že pouze volení zástupci se mohou vyslovit k politice v Maďarsku. Děkuji. Thank you. Mrs. Děkuji. Paní Kučika, prosím. Paní Kudrická, pardon. Bardzo děkuji. Já mám... Děkuji. Já mám dvě otázky pro pana ministra. Jedna otázka. Vláda a vládnoucí strana jsou jedinými zástupci nebo představiteli opozice z dob komunismu, jak to tady sugeroval pan Jurek, zdá se, že v maďarské společnosti je mnohem více barev. A opozice, komunistická opozice je také na druhé straně. Druhá otázka. Pan ministr říkal, že Evropská unie diskriminuje podnikatele. Mohla bych se zeptat eh, s ohledem na co a jaké země jsou diskriminovány, pokud jde o diskriminaci podnikatelů. Děkuji. Paní Gomeš? Well, my colleagues have... Kolegové to již zmínili, jakou starost nám dělá situace v Maďarsku ohledně základních práv dochází ke zužování prostoru pro nevládní organizace, omezování jejich aktivity, do spojení se Šorošovou nadací je vnímáno negativně. A samozřejmě situace kolem migrantů. No, jsou tady dopady a to všechno pak eh, podminovává boj proti korupci, protože občanská společnost nemá uh, možnost chápat se svých práv, vykonávat svá práva, dochází k útisku médií. Nedávno jsem, nedávno jsem viděla ve své vlastní zemi e, situaci eh, malého vláčku, který jezdí od nikud nikam, financovaného z Evropské unie v domovském městě premiéra Orbána. Já bych se zeptala komise, jak to dělá se sledováním, jak jsou vynakládány prostředky? Jak je to s korupcí? No, mě by zajímalo, jak to všechno je. E, můžeme samozřejmě čelit situaci, pokud budeme jednotní a společní, spojení, ale nikoli pokud budeme drobit své síly. Když se podívám na rozvojovou agenturu v Maďarsku, tak tady je výzva k offshoringu v Maďarsku. V podstatě tak mm, to řekly i Spojené státy, že je tady obava, že v Maďarsku se perou špinavé peníze a nebojuje se s praním špinavých peněz. To je má otázka spíš asi na Evropskou komisi, ani ne tak na maďarskou vládu protože ta se snaží vypudit lidi, kteří by chtěli ochranu, ale umožňuje koupit si víza bohatým lidem. To rozhodně je velká ostuda. Děkuji. Další. Pan Vestesin. Abych byl upřímný, tak eh, myslím, že by se tato debata nejlépe měla vést asi v Maďarsku, ale budiš. Bylo tady, eh, byly tu zmíněny věci, které jsou podobné v mnoha evropských zemích. Vidíme eh, tady, že se zmiňují potratové zákony, problematika nevládních organizací, redistribuce zdrojů, médiím a tak dále můžeme najít něco podobného i v jiných zemích, třeba v Dánsku a tak dále, ale když už si lidé myslí, že se tahle debata má vést v Evropském parlamentu místo parlamentu maďarského, tak se zeptám maďarského ministra. Když říkáte, že Srbsko je třetí bezpečná země, tak eh, jak je to? Mohl byste říct něco k tomu, jak vidíte tu dohodu s Tureckem? V Turecku eh, ta situace v oblasti lidských práv eh, je složitá, tedy podle evropského přístupu by tam měla být lepší, v Turecku lepší než v Srbsku, ale já si myslím, že ta situace je tam daleko horší než v Srbsku naopak. Mě by tedy zajímalo, co si o to myslíte. Paní Wikström, a omlouvám se, že jsem to předtím trochu popletl, děkuji. Explicitně. Slyšeli jsme od kolegů a našich maďarských hostů, že je tady obecný pocit, že by se EU neměla vněšovat, protože nemáme v tomto případě kompetenci a v podstatě se tím um, Maďarsko vyčlenuje. To mě velice mrzí. My jsme rodina, rodina členských států a měli bychom se navzájem podporovat a to i v těžkých dobách. Myslím, že článek 2 je jádrem všech našich hodnot, demokracie, právního státu a tak dále. Na tom stojí Evropská unie. Co se týká svobody slova, svobody médií, tak dále, to všechno platí, ale jedna věc mi dělá opravdu velké starosti. Situace, o které jsme slyšeli. Situace migrantů, kteří přicházejí. Jak my všichni víme, pracuje se teď na revizi asilového systému. Já jsem zpravodajka pro dublinské nařízení a to se uh, zcela zásadně změní podle návrhu komise. Dublin se změní do, na solidární mechanismus, přičemž každý členský stát se bude muset toho účastnit. Jak to tedy je možné, že slyšíme ty signály od rady, které jsou v podstatě znepokojující? Já bych to ráda slyšela, abyste mi to vysvětlili. A také to co bylo zmíněno, že 85 z těch mnoha milionů uprchlíků na světě teď jsou stále v rozvojových zemích. Jenom malá část uprchlíků přichází do Evropy. Děkuji. Paní Rybo, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji také, že jste uspořádal toto slyšení. Je velmi naléhavé. Děkuji také nevládním organizacím za jejich svědectví, které svědčí o tom, že bez eh, odporu Evropské unie bude dělat eh, maďarská vláda další takovéto kroky. A navíc já nesouhlasím s tím vaším tvrzením, že by to nebylo porušení Evropské směrnice o vysílání pracovníků. Navíc eh, maďarská vláda se snaží zvyšovat xenofobní eh, nálady. Tento návrat zpět je opravdu děsivý. Pan Orbán eh, chce na srbské hranici systematicky zadržovat migranty ve jménu svrchovanosti své země. Budapešť se vydala na tu cestu už v roce 2013 a teď dále pokračuje. Já se chci zeptat, co čekáte od nás, co čekáte od Evropské unie? Zhoršení lidských práv v Maďarsku to je stejné jako v Polsku a komise spustila svůj mechanismus pro Polsko, všem neudělala to pro Maďarsko, protože je zde politický blok, protože pan Orbán patří k EPP. Musíme jít eh, dále, než jsou politické hry a eh, stranické příslušnosti. My musíme dbát na to, aby byly dodržovány všechny hodnoty Evropské unie, z nich se nedá vybírat. Čekáme, aby Evropská komise přijala mechanismus, který se bude týkat, nebo legislativu, která se bude týkat eh, mechanismu na ochranu lidských práv. Vy, paní Bokšo, prosím. Hm. No, maďarština. Děkuji, děkuji. Já bych ráda položila otázku panu ministrovi, pokud jde o potraty, o situaci žen tak eh, Istanbulská úmluva o ochraně žen a o boji proti násilí na ženách. Eh, jak vypadá situace s touto úmluvou? Děkuji. Thank you. And... Uh, Děkuji. A nyní paní Spinelli, prosím. Prezidente. Děkuji, pane předsedo. Zástupce maďarské vlády by chtěla říci, že nemá velký smysl připomínat oběti komunismu. Když eh, obhajoba lidských práv eh, je vnímána jako politická korektnost, pokud definice těchto práv eh, je považována za fakt národní relevantnosti, tak musím říci, že Unie není sjednocena nějakým démosem, ale je sjednocena na základě dodržování lidských práv, Evropské listiny základních práv. Z tohoto hlediska jsem velmi vděčná Human Rights Watch a Helsinskému výboru za dopis, který napsali Avramopoulosovi. A zaměřím se na několik bodů nového zákonu na ochranu hranice. Doufám, že tyto body budou přepracovány. Zadržování je automatické v transitních zónách a je tam řečeno, že je to kvůli výjimečnému stavu, který vládne už rok a půl a kritéria nejsou jasná. Migrační krize není migrační krizi, ale krizi Evropy tváří v tvář migrantům. Další otázka se týká postupu a vůle, aby náklady na toto zadržení byly placeny a na možnost odvolat se proti rozhodnutí o nepřijatelnosti. Jak to může být slučitelné s mezinárodním právem? To by mě zajímalo. Děkuji. Děkuji a pan Šogor. A já jsem se chtěla zeptat na něco, na co už se zeptali kolegové přede mnou. Týkalo se to případu toho pana Ahmedu, Ahmeda. E, on měl sedm, nebo dokonce ještě více e, pasů. Já vás nechci opravovat, ale chtěl bych se na to zeptat. E, tam nešlo o malý vlak, ale o metro, pokud vím. Takže to je takové krátké Eh, a stručné doplnění. Ano, děkuji, děkuji, milí kolegové, děkuji vám za to, že jste všichni byli tak struční ve svých dotazech. Eh, je to záležitost velmi citlivá, velmi důležitá. Zdá se, že některé dotazy se týkaly pana ministra, to znamená, že on na to v tuto chvíli odpoví. Mnoho z těch příspěvků byly spíše komentáře než eh, otázky. Já v tuto chvíli nemám žádné pokyny od koordinátorů. My tedy těch zbývajících 33 minut eh, využijeme co možná nejlépe a nejprve tedy poprosím zástupce nevládních organizací, aby se k tomu vyjádřili, ale pokud možno stručně, protože celá řada dotazů směřovala na pana ministra, to znamená, že on dostane slovo potom, a odpoví na některé z těch podrobných otázek, které byly na jeho osobu směřovány. To znamená, že to je tedy žádost, eh, kterou bych měl. Já nechci, aby hovořil každý z vás, protože na to prostě nemáme čas. Bylo by dobré, kdybyste mohli vybrat jednoho nebo dva. A nebo můžete hovořit každý, ale pouze dvě nebo tři minuty. Prosím, eh, nehovořte dlouho, dlouho pouze pár minut, tak abychom eh, mohli stručně odpovědět na ty dotazy. Kdo bude chtít začít? Dobře, prosím. Paní Pardavy, prosím, máte slovo jako první. Ano, děkuji vám, děkuji vám za veškeré otázky a komentáře, eh, za to, že se tedy zajímáte o základní práva v Maďarsku. Já bych byla ráda, kdyby se kolegové věnovali těmto otázkám, které tu zazněly a ráda bych se tedy eh, soustředila na eh, ty žadatele o azyl mě osobně to velmi znepokojuje. Ne jen proto, že to tedy odporuje současnému evropskému právu, že e, tedy takovéto postupy by měly být pouze poslední instancí a měly by být zvažovány případ od případu a měla by být zaručena jejich e, přijatelnost a přiměřenost. Ale Eh, skutečně se to týká velkého množství žadatelů o azyl v Maďarsku. Maďarsko bylo v minulých letech nechvalně známo tím, že zadržovalo žadatele o azyl, a to v široké míře. Nás tady velmi znepokojuje ještě jedna věc, a sice to, že v těch transitních zónech v podstatě ani nebudou padat rozhodnutí o zadržení. Bude to tak, jak tedy prohlásila maďarská vláda v médiích, že se vůbec ani neuvažuje o tom, že by v těch transitních zónách docházelo k nějakému porušování eh, svobod, proto nebudou uplatňovány pojistky. Nebudou se tedy uplatňovat ani v minulosti v duchu evropského práva. Rada Evropy tedy se zabývá touto záležitostí, navštívila Maďarsko a také velmi podrobně zkoumala podmínky v těchto transitních zónách ve své poslední zprávě. A to znamená, že eh, všem by mělo být naprosto jasné, k čemu tady dochází. Potřebujeme proto jednoznačný právní rámec rozhodnutí, které se bude opírat o eh, individuální posouzení daného případu. A musí tu platit veškeré opravné prostředky, včetně eh, pojistek, to znamená přístup k právníkom, právníkovi, musí sem mít přístupy nevládní organizace, nicméně v tuto chvíli v tom předloženém návrhu zákona žádné takové eh, pojistky nejsou. A kromě toho, ti žadatelé o azyl by měli platit náklady spjaté s tím zadržením, pokud nepadne pozitivní rozhodnutí o jejich právu na ochranu. A já si myslím, že to je velmi znepokojivé. Já vám velmi děkuji. My se tomu bedlivě eh, věnujeme společně s Evropskou komisí. Dobře, a ti zbývající řečníci tady budou mít dvě minuty. Nejprve tady paní Štefánie Prosím, děkuji. Děkuji za otázky. Pokud jde o komentáře týkající se mediálního trhu, tak musím říci, že tady není pouze nařízení, podle eh, kterého tady mohou být média nějak omezována, ale je tu skutečně nedostatek pluralismu a eh, cenzura znamená, že tedy eh, se manipuluje veřejným míněním a já se domnívám, že bychom tedy měli skutečně být na poplach 87 eh, eh, no, maďarských novinářů se domnívá, že média ovlivňují novináři a ne naopak, že eh, média ovlivňují politici a ne naopak. Musíme mít na paměti, že pokud budeme stigmatizovat nevládní organizace za to, že tedy vykonávají nebo naplňují svobodu projevu a že vyjadřují svoje názory, tak spochybňujeme samotnou podstatu demokracie. To znamená, že bych byla velmi ráda, kdybych mohla více hovořit o tomto návrhu nařízení a kdybych také mohla eh, se více zabývat eh, tím, jak eh, na to bude reagovat občanská společnost. Děkuji, pan Gardoš. Já budu velmi stručný. Komunistické zločiny. K tomu samozřejmě docházelo a měly, měly by být vyšetřeny. Je velmi zajímavé, že jste to zmínil, pane Jurku. Eh, objevily se tu takové postupy nebo pokusy, ale nikdy to nebylo dokončeno. Pokud jde o eh, potraty, tak eh, ženy by tedy měly mít možnost rozhodovat o svém těle a rozhodnout se, jestli chtějí v těhotenství pokračovat nebo ne od počátku 90. let eh, v, maďarském, v maďarské ústavě byla ochrana života toho eh, plodu. Nyní tedy je to eh, předmětem změna, je to problematické. Pokud jde o ten případ Ahmeda, tak my jsme nekomentovali pouze jeho odsouzení v, u soudu prvního, první instance, ale my jsme komentovali také ten e, soudní proces, ke kterému došlo. Bylo, bohužel to tedy bylo ovlivněno vládními eh, projevy. Vláda tedy eh, anticipovala jeho vinu 16. prosince tedy došlo k té události na hranici. Ano, tam byly, eh, došlo ke zranění eh, pohraničníků a na druhé straně došlo ke zranění 300 eh, migrantů. To znamená, že následně neproběhlo žádné řádné vyšetření toho případu. 11 lidí zkrátka bylo vybráno a obžalováno. To znamená, že k tomu došlo paušálně. My tedy nespochybňujeme to, že Ahmed H. házel kameny a ho hovořil do eh, megafonu, nicméně se domníváme, že by to mělo být kvalifikováno lépe než teroristické, jako teroristické činy. Děkuji. Děkuji a nyní pan Santo. Protože eh, mám hovořit co možná nejstručněji, budu hovořit maďarsky a tak vás prosím, abyste si nasadili sluchátka. Eh, První otázka Centrum pro lidská práva se skládá ze sedmi lidí. Petr Toče, další kolega, se zabýváme analýzami. Nevím, proč paní Zipola to má takový zájem. Proč vás zajímá, kolik máme zaměstnanců? Většina komentářů, které zde zazněly, byly vedeny vůlí vytvářet práva na základě lidských přání. Já si myslím, že Ženevská úmluva nezaručuje přístup eh, k sociálním, eh, k sociální ochraně. Žádá se pouze, nebo jedná se pouze o základní ochranu na prvním bezpečném místě, například v Libii pro srbské občana, a ne v Maďarsku. Pokud jde o Ahmeda Aše, já souhlasím s prezidentem Donaldem Trumpem v tom, že národ není národem bez hranic, prostě nemůžeme se vzdát ochrany hranic, nemůžeme žádat na státu, aby skládal účty a zodpovídal se z rozsudku, který byl vynesen soudem první instance. Od 90. let do začátku 21. století se mezinárodní společenství zvyklo na fakt, že média byla hlavně liberální v Maďarsku. Teď už je ale situace jiná, situace je vyváženější a pokud se vlastník rozhodne ukončit eh, vydávání svého deníku, tak je to výsledek tržních tendencí. Veřejná nebo tedy obchodní společnost je velmi početná, pouze 3% mají zájem o politiku, ostatní ne. Thank you. Thank you very much. I would like to answer also in Hungarian. Ano, děkuji, omlouvám se, já také odpovím v maďarštině. Tisztelt képviselő asszonyok, képviselő urak! Először is szeretném megköszönni a Děkuji, dámy a pánové. Já bych rád poděkoval za otázky, které jste mě položili. Rád bych také poděkoval zástupcům občanské společnosti. V Maďarsku žijeme v demokracii, jsme otevřeni dialogu a debatě. To je normální. Ale je zde jedna věc, která mě opravdu rozesmutnila. Když se tady hovoří o migraci, tak se nerozlišuje mezi úprchlíky a imigranty. Všichni tady hovoří o úprchlících, ale podle mého názoru je situace komplikovanější. Jedná se o migraci a je zde několik kategorií, kategorií migrantů. Je třeba rozlišovat eh, mezi uprchlíky a ekonomickými migranty, kteří přicházejí do Evropy z Maroka nebo z dalších zemí, aby u nás žili lépe, než žijí ve své zemi. Takže na jedné straně jsou zde ekonomičtí migranti a na druhé straně uprchlíci. O tomto rozlišení se dnes nehovořilo, přitom je to důležité během války v bývalé Jugoslávii. Maďarsko bylo solidární, tam eh, spousty tisíců lidí žilo při hranicích, eh, protože Maďarsko je přijalo Věděli jsme, že se ti lidé potom budou chtít vrátit do své země. Tady se zapomíná na tu pomoc, které Maďarsko, kterou Maďarsko poskytlo. Také se zapomnělo na události z roku 1956, kdy mnoho Maďarů uprchlo do zahraničí. Musíme si uvědomit, že tito lidé spolupracovali s úřady v přijímacích táborech. Dnes se jedná o něco zcela jiného, lidé často nespolupracují a všichni chtějí jít do stejné země a proto spolupráce je velmi důležitá. A k tomu dochází už od roku 2015. Lidé, kteří přicházejí do Maďarska, nemají Maďarsko za konečný cíl, ale chtějí pokračovat do Německa, do Švédska, do západní Evropy v každém případě a přes eh, skvělé specialisty a odborníky na našich úřadech. Pokud se podíváme na statistiky, tak vidíme, že 9 tisíc zranitelných osob překročilo hranice Maďarska v minulém roce a z těch 9 tisíc 8 tisíc nepočkalo na ukončení řízení a odešli do Rakouska, do Německa. Co nám řeknou německý a rakouský ministr? Řeknou nám, ano, musíme si chránit své hranice. Já jsem prožil své mládí v komunismu a velmi si cením toho, že Teď si můžu sednout eh, do auta a řídit až do Bruselu, aniž by mě zastavovali, aniž by mě kontrolovali. Já bych nechtěl ohrozit tuto svobodu pohybu. A tato svoboda pohybu je dnes eh, ohrožena. Pokud se podíváte na hraniční přechody nebo na hranici mezi Rakouskem a Maďarskem, eh, tak tam uvidíte fronty. My, Maďarsko, musíme chránit své vnější hranice, abychom mohli zachovat svobodu pohybu. Když se hovoří o migraci, podívejme se trochu na to, jak se pokračuje v relokalizaci těch 160 tisíc lidí pouze 10 tisíc jich bylo přemístěno z toho celkového počtu, takže můžete kritizovat i jiné členské státy. A musím odmítnout, abychom zaplatili 200 tisíc eur pokutu, pokud toho člověka nepřijmu, Je to urážka pro střední Evropou. Musíme říkat pravdu a musíme respektovat postupy. My jsme vždycky dodržovali evropskou legislativu. Vždycky jsme měli kontrolu, soudní kontrolu a soudy často měnili rozhodnutí v oblasti azylu. Víme, že musíme přijmout opatření, abychom chránili šengenský prostor budeme dodržovat kritéria, vytvoříme v těch kontejnerech eh, potřebné podmínky, budeme se starat o děti, ale právní stát bude fungovat pouze v případě, kdy se nám podaří zajistit také veřejnou bezpečnost a veřejný pořádek. Bez veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti není právní stát možný. Musíme být upřímní. Terorismus je přítomen, nikdy nevíme, kdy a kde udeří na francouzské ambasádě v Budapešti jsem 14. července vystoupil a tam jsem řekl, že nikdo nemůže vědět, kde bude příští atentát, kdy teroristé udeří a udeřili ve Francii v NIS ten týžden večer. Jinde se stavěly ploty a ty nevyvolaly takový ohlas jako ten náš plot, když se Španělsko postavilo plot, aby chránilo své enklávy v Africe, tak eh, občanské organizace občanské společnosti si stěžovaly mnohem méně než v našem případě. Jedná se o evropskou krizi. Tuto krizi musíme řešit a musíme rozlišovat mezi ekonomickým migrantem a uprchlíkem. Nová pravidla, která přijmeme budou přísná, budeme přidělovat eh, osoby jednotlivým eh, obcím a bude zajištěna také soudní kontrola. Samozřejmě zde bude také obhajoba a osoby se mohou obrátit na svého advokáta. A teď bych rád pohovořil o nevládních organizacích. Minulý rok, když jsem předložil návrh zákona, který umožňuje místo registrace na jeden rok, aby se nevládní organizace zapojily do činnosti okamžitě, tak mi nikdo neblahopřál. Přesto my jsme říkali, že registrace nevládních organizací musí probíhat automaticky, protože to umožňuje jejich fungování. Nikdo nám neblahopřál k tomuto rozhodnutí. Já nežádám nějaké blahopřání, ale žádám, aby všichni byli objektivní, protože máme 60 tisíc nevládních organizací v Maďarsku. Opravdu vzkvétají je přirozené, že jsou to organizace, které mají své aktivity, to je normální v demokracii. Když jsem říkal, že jsou zde různé legitimity, tak eh, vláda má legitimitu, kterou eh, dostala od svých voličů. Nevládní organizace mají legitimitu vyjádřit svůj názor, ale pokud někdo neakceptuje váš názor, je nutno okamžitě křičet, že se jedná o diktaturu? Ne. Musíme si nejdřív vyslechnout názory nevládních organizací a potom rozhodnout, co můžeme či nemůžeme akceptovat. Ale to platí všude, ve všech zemích. A pokud je o budoucnost nevládních organizací, musím říci, že nemají důvod ke znepokojení. Viděl jsem zprávu Benátského výboru, přijmeme legislativu, to už bylo velmi jasné. Tyto organizace musí být zaregistrovány, zapsány u soudu, musí také nahlásit, že dostali nějakou částku ze zahraničí. Nepotřebují vydávat žádnou zvláštní zprávu, je to vcela v souladu s benátskou zprávou. Není tady nic, eh, co by je mělo děsit, nemají žádný důvod ke znepokojení. A teď ještě velmi stručně dovolte, abych zmínil otázku přeplněnosti věznice. Diskutovali jsme s Radou Evropy. Je zde 6 tisíc případů, které byly pozastaveny. A pokud jde o výsledky justice, tak budou zavedeny efektivnější postupy. Pokud jde o ústavní soud, ten může dokonce zrušit rozhodnutí soudu a ústavní soud, já bych řekl, funguje velmi dobře. Dokonce zrušili návrh zákona, který jsem podal já sám. Bylo to v souvislosti správním řízením. Pokud jde o ten případ Achmed, říkali jsme o tom spoustu věcí, spoustu jsme z toho slyšeli, ale já bych si nikdy nedovolil kritizovat rozhodnutí soudu. Nikdy jsem si nedovolil říct, že rozhodnutí soudu je dobré nebo špatné. A Především, když se nejedná o definitivní rozhodnutí. Já tady nechci vyjadřovat žádný názor v tomto smyslu. Je za to zodpovědný státní zástupce za obžalobu a jsou zde další soudy. Ministr spravedlnosti nemůže předjímat rozhodnutí soudu ať se k němu vyjadřovat. ještě bych rád řekl pár slov tomu, co tady zmínil pan Niedermiller, že zde není problém s uprchlíky. Já nevím, jestli žijeme ve stejné zemi, ale je zde asi 180 tisíc lidí, kteří chtějí překročit nelegálním způsobem naše hranici, takže není možné říci, že zde není problém s uprchlíky. Už téměř dva a půl roku je u nás mimořádný stav. Já jsem se setkal se zástupcem Řecka, ten říkal, že každý den asi 150 lidí bez ohledu na dohodu překročí řecko-tureckou hranici. Turecko je bezpečná země, Srbsko prý ne, ale je kandidát eh, na přijetí do Evropské unie, takže podle korenských kritérií by mělo splňovat potřebné požadavky. Nevládní organizace potřebujeme, diskutujeme s nimi v Budapešti, v Evropě i jinde. To je normální. A další otázka děti ve věku 14 až 18 let. Já myslím, že úřady budou schopny tuto situaci dostat pod kontrolu. A ještě další otázka, kterou bych se rád zmínil, už se zde hovořilo o komunistických režimech, ano. Je třeba hovořit o zločinech komunismu, stejně jako je třeba hovořit o holokaustu. Je třeba znát také komunistické zločiny, vědět, že k ním docházelo. Pokud eh, mladým nepředáme tuto informaci ze země, v které jsme žili, tak budou mít zkreslený názor na diktatury. Takže ano, je třeba hovořit eh, o zločinech komunismu. A ještě dvě minuty. Pokud jde o situaci žen a o istambulskou dohodu, istambulskou úmluvu. My se k tomu chceme dostat v září. V současné době probíhá konzultace. Ministerstvo spravedlnosti považuje za prioritní ochranu obětí. Ale na toto téma máme i evropský návrh. Já bych rád všem poděkoval za jejich příspěvky. My jsme demokratická země a já jsem připraven vést diskuzi, protože pouze takto můžeme vést skutečnou rozpravu. Ti, kteří hovoří o článku 7. Já si myslím, že to bychom měli zamítnout. Hodnoty jsou pro nás důležité a to by měl být základ ke stavbě Evropského domu. Nechci říkat, že je zde rozdíl mezi zakládajícími zeměmi a zeměmi, které přistoupily do Evropské unie později, mezi bohatými zeměmi, chudými zeměmi. Nechci něco takového říkat, to není dobré. Nicméně ve střední Evropě je více pravidel diskriminace, které se snaží odstavit podniky. A to je také otázka konkurence mezi základními právy Já si myslím, že dialog je nutný a proto jsem tady. A děkuji vám za pozornost. Děkuji. Milí kolegové, ukončíme toto slyšení. Pan Vistesen zmínil otázku, proč takové slyšení organizujeme právě tady v Evropském parlamentu. My jako výbor LIBE Evropského parlamentu se máme zabývat situací v oblasti základních a lidských práv v jednotlivých členských státech Evropské unie. Já bych rád poděkoval všem kolegům, kteří dnes eh, hovořili za to, co zmínili. Děkuji také hostům, eh, řečníkům eh, za to, že se tedy snažili odpovědět na tyto vznesené dotazy. Děkuji všem. Nikdy takové slyšení není dokonalé, ale já bych chtěl poděkovat všem zúčastněným. Snažili jsme se, aby to bylo co možná nejvíce vyvážené. Tím tady toto slyšení končí. Děkuji všem zúčastněným a budeme eh, pokračovat v pět hodin. To znamená, že do páté hodiny odpolední vyhlašuji přestávku. Good afternoon, colleagues. We can begin the vote when... Dobré odpoledne, milí kolegové. Rád bych zahájil hlasování, až budou všichni hotoví. Prosím, posaďte se. V tuto chvíli už nemáme na pořadu dne nic jiného než hlasování. To znamená, že jakmile budete připraveni, můžeme to celé rychle zvládnout. Jsou všichni připraveni? Rád bych pouze připomněl, že pokud nikdo nemá k dispozici elektronickou hlasovací kartu, měl by se nyní přihlásit, tak abychom mohli jeho hlas na základě zdvihnutí ruky započítat. Dobře, to znamená, že všichni svoji elektronickou hlasovací kartu mají. A pokud jsou všichni hotovi a připraveni, můžeme eh, tedy přistoupit k prvnímu hlasování. Myslím si, že paní Stevens nahrazuje pan Skřipek. Je to tak? Takže není tu ani pan Skřipek, nebo ani paní Stevens, ale je tu někdo z EKR? Dobře, takže můžeme hned hlasovat? Dobře, a vypadá to, že ano. Nikdo se tedy vyjádřit nechce. Dobře, pojďme hlasovat. Pozměňovací návrh 12. Tak e, omlouvám se, ještě vám řeknu, o čem hlasujeme. Registrace osob na palubách osobních lodí a tak dále. A teď už pojďme hlasovat. Zahajuji hlasování, pozměňovací návrh číslo 12. Hlasování končí. Je to přijato. Pan Skřipek přichází a sedá si na své místo. Prosím, dejme mu vteřinu na to, aby se důstojně posadil. A nyní pozměňovací návrh 13. Hlasujeme. Hlasování končí. Je to přijato. 14. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. Je to přijato. 15. Zájem hlasování. Hlasování končí. Přijato. 17. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to zamítnuto. A nyní 16. Zahajuji hlasování. Hlasování končí, je to přijato. 18. Hlasování končí. Přijato. 19. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto. 21. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to zamítnuto. 20. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to přijato. 22. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. 23. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. Právní východiska, pozměňovací návrh 1, zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto 2. Pozměňovací návrh 2, zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto tři, Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto čtyři, Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto pět, Zahajuji hlasování. Hlasování končí. je to přijato. Navzdory rozporu FSAD a nyní šest Pozměňovací návrh šest Hlasování končí. Je to zamítnuto. sedm Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto. 8. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. 9. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto 10. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto. Des 11. Zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to zamítnuto. Milí kolegové, v duchu pravidla 53.4 já jako předseda tedy přijaté pozměňovací návrhy předám výboru pro dopravu jménem výboru LIBE. Děkuji vám za spolupráci. A tím se dostáváme k dalšímu bodu. Je to bod, který se týká prováděcího rozhodnutí rady o rozhodnutí PRIM. Jde o to, aby tedy parlament k tomu mohl podat svoje stanovisko během eh, tří měsíců. My jsme eh, tedy požádali o prodloužení lhůty eh, jsme se, shodli jsme se na tom, že budeme pracovat pouze v angličtině. Zpráva byla představena na našem zasedání 9. února, nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy. Nyní tady budeme hlasovat my. Hlasování v plenárním sále se bude konat v březnu. Eh, budeme tedy hlasovat jmenovitě, bez pozměňovacích návrhů a já to hlasování tímto zahajuji. Hlasovali všichni. Je to tedy přijato 42 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Další bod se týká návrhu prováděcího eh, rozhodnutí rady. Opět eh, jde o to, že tedy parlament měl předložit svoje stanovisko během tří měsíců. Eh, Konzultace skončily 23. února, nyní tady budeme hlasovat o tomto našem návrhu a e, bude to opět e, e, hlasování jmenovité. Hlasování končí. Je to přijato. A dostáváme se k bodu 7. V tomto případě o zřízení systému vstupu výstupu pro registraci údajů o vstupu a výstupu, eh, pokud je státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států EU a stanovení podmínek přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva. Spravodajem eh, je pan Diaz Demera. Chci se zeptat pana zpravodaje, jestli se chce chopit slova ještě před hlasováním. Velmi stručně, pane předsedo, chci jen poděkovat všem politickým frakcím za práce. Bylo to skutečně velmi intenzivní. Děkuji. Ano, děkuji, pane Diaz Demera. Všichni jsou připraveni, můžeme hlasovat. Vidím, že EPP je připravena, to znamená, že můžeme začít. E, pozměňovací návrh 149 a další pozměňovací návrhy, o kterých budeme hlasovat unblock. Hlasování končí a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh. Eh, 154. Zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to zamítnuto. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to přijato. Kompromis 2. Zahoji hlasování. Hlasování končí a je to přijato. Eh, a nyní kompromis o eh, odstavci A. Zahajuji hlasování, hlasování končí, je to přijato. Eh, kompromis o článku 2. Eh, zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to přijato. A nyní pozměňovací návrh 333. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to zamítnuto. Kompromis o eh, článku 3 Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to přijato. A nyní pozměňovací návrh 34. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to přijato. Nyní 353. Zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to přijato. 354. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to zamítnuto. Nyní kompromis o článku 5 a e, primárních sekundárních účelech. Zahajuji hlasování. Je to přijato. Kompromis článek 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Paní Spinelli se zdržela. Nebo nefungoval hlasovací stroj, hlasovací zařízení. Chcete si přesednout, paní Spinelli, tak dám vám vteřinečku na to, abyste se mohla v klidu přemístit. Myslím, že každý si zaslouží, aby se mohl v klidu a důstojně chovat. Tak, můžete? Kompromis o článku 9. Ne, pardon. takže budeme unblock hlasovat 39.40. Omlouvám se, hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 392, hlasujeme 392. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis článek 9. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 10. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 414. Hlasujeme. Končím hlasování zamítnuto. 415 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 41 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 417 hlasujeme. 417. Končím hlasování. Zamítnuto. 418 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 419 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 12. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 13. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 14. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 15. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 16. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kom- pozměňovací návrh 465. Hlasujeme. 465. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 17. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato kompromis článek 18, hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 19, hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 20, hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 21. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis články 26 až 30. Hlava 4 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 519. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis kapitola 4 články 26 až 30 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 530, 532 hlasujeme unblock, hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis Pozměňovací návrh 533 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 534. 534 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis článek 31. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 32. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 33. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 34. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis ne, ne, ne, omlouvám se. Rozpočet 16, hlasujeme. Rozpočet 16, hlasujeme. 16, výbor pro rozpočet, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis článek 35, hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 36. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis, kompromis článek 37. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 623 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis článek 38 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 636 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 638. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis článek 39. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato blok technických pozměňovacích návrhů týkající se aktualizace ochrany osobních údajů a odkazů. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Teď an blok. Ne, omlouvám se, říká pan předseda. Kompromis článek 40. Kompromis článek 40. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 84 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 85 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 44. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 641. Hlasujeme. Končím hlasování. Ajajaj, ale zamítnu to. Zamítnu to. 95 pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. Ale je z toho vidět, jak pečlivě musíme hlasovat. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 654. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 665. Zahajuji hlasování. Kolegové, 665. 665 bylo jeden hlas ze strany lidové navíc. Takže až se ten jeden kolega odhlásí, tak se vrátíme k 665. Takže prosím, někdo ze strany lidové. Tak. Takže kolegové, 665. Končím hlasování. Přijato. 104. 104. Končím hlasování. Přijato. 106. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 666. Zahajuji hlasování ďábelská záležitost. Roberta Mecola beru na vědomí, končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 49, hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 50, hlasujeme. Nikdo nežertuje, takže přijato. Pozměňovací návrh 671, hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis článku 51. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 52. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 53. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 54. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 56. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 56, hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 57, hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 58, hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 59. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 64. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 720 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 142 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 721 hlasujeme. Taňo, chcete něco říct? Většinou ústní pozměňovací návrhy. Ne, omlouvám se, prostě pondělí je pondělí. Můžete říci, co máte na srdci. <laughs> Asi za všechno může to Maďarsko. Pokud jsme teď u 721, tak mám ústní pozměňovací návrh a přečtu ho. Přečtu tedy. Dojde-li k odchylce odstavce 1, kapitola 4, kde je psáno dva roky od začátku fungování, jak stanoví článek 60 odstavec 1 a pouze poté, co bude předložena evaluační zpráva parlamentu a radě, tak se ukáže, zda je to funkční a nutné. Stáňa skvěle jste to řekla, takže hlasujeme o tom. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď kompromis, citace a recitály. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. A teď, kolegové, recitály body úvodních ustanovení. Takže teď můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování. Takže jmenovité závěrečné hlasování jste prosím všichni připraveni. Všichni připraveni k závěrečnému hlasování. Takže zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. A přijato 38 pro, 7 proti, jeden se zdržel, takže gratuluji kolegovi Diaz de Mera. Mrs. Vergia, would you like to take the floor on this? Paní Vergia, chcete hovořit? Ano, pane předsedo. Přestože byly přijaty dva pozměňovací návrhy, chce Evrop, tedy GUE předložit eh, podle článku 52 odstavce 4, pane předsedo, předložit minoritní zprávu, aby vysvětlila své hlasování. Děkuji. Děkuji, to je samozřejmě přijatelné. Pane Diaz Demero, chcete k tomu něco dodat? Ne, já se omlouvám. Ne, pane předsedo. Pane předsedo. Pane Diaz Demero. Děkuji. Pane předsedo, já jsem jenom chtěl říct, že paní Verža má plné právo odvolat se na článek 52a. To je právo, které chrání menšiny a které já respektuji. Já jsem od vás nic jiného neočekával, pane Diazi Demero. Možná teď podle pravidla 69c budeme hlasovat o konečném hlasování, a to je tedy rozhodnutí zahájit jednání sloužení jednacího týmu od 69b, 69c. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Znovu je to přijato. 40 pro, 4 proti, jeden se zdržel. A teď, kolegové, můžeme přistoupit k další věci, kterou se zabývá pan Diaz de Mera. Chcete něco říci, než přistoupíme k hlasování? Ne? Takže můžeme rovnou začít hlasovat. Pozměňovací návrhy 20, 21 a 22 blok zahajuje hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Je to zamítnuto. A teď kompromis 1. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. And then we go to the final vote. A teď zde máme konečné hlasování, aby všichni byli spokojeni. Takže zahajuji hlasování. Jsem zde proto, abych vám dělal radost. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to přijato. 38 pro, 7 proti, 1 se zdržel. Blahopřeji, pane Diazi Demero. A znovu paní Verža? Ne? Dobře. Rozmyslela jste si to tentokrát. Ne, ne, pane předsedo, já jsem si to nerozmyslela, ale tato zpráva je pouze důsledkem té předcházející, takže se budeme spokojit s tím menšinovým stanoviskem. To mně připadá dostačující. Ano, jistě. Podle pravidla 69c absolutní většinou eh, výboru Libe zahajuje hlasování. Končím hlasování. 41 pro, 4 proti, 1 se zdržel. Zpráva bude předložena na druhém březnovém plenárním zasedání. Děkuji, kolegové. To je tedy konec hlasování a konec našeho zasedání. Děkuji, kolegové, za vaši dnešní pozornost.